a pak někdo se přihlásil, ale nehlasoval. A prosím, vyzkoušejte to ještě jednou, jestli náhodou není vadný stroj. Všichni zmáčkli knoflíky. Yeah, I'm, I'm a bit worried because we've got 44 cards plugged in and only 43 buttons pressed. Takže máme tam 44 karet, ale pouze 43 zmáčnutých knoflíků. Je někdo, komu to nesvítí? Maybe somebody is nipped out. Okay, right. Well, we'll close that vote. Dobře, takže uzavřeme toto hlasování. Ano, a tady vidíte, komu se to líbilo, komu ne. Tak a teď přistoupíme k hlasování o mé zprávě. Tam nevím, jestli bych měla eh, tomuto předsedat, ale eh, je to eh, o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 Zamítnuto. 16 pro 27 proti. Ústní změna A. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Desítka pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 11 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 12 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis B. Pro proti, zdrželi se schváleno, 54 pro, proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 58 pro, proti, zdrželi se schváleno 59 pro, proti, zdrželi se, prověříme 59, prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno 28 proti 15. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, schváleno 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno. zamítnuto 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, myslím, prověříme, ale hlasovali všichni. Končím hlasování. A přebývá nám jeden z EPP, nicméně stejně je to sváleno 33 proti 12. Nyní 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D pro, proti, zdrželi se schváleno, 22 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 22, prosím, hlasujte. 22. Končím hlasování. Schváleno 28 pro 16 proti. Kompromis E pro proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kom- Regi 5 pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno, ale prověříme. Zahájí hlasování. Pětka, Regi pětka, hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Schváleno 31 proti 11. Regiš 8 pro. Promiňte, Regi 6, říká paní předsedkyně, pro, proti, zdrželi se schváleno, Regi 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 23 pro, proti, zdrželi se schváleno, jednička pro, proti, zdrželi se schváleno, 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, dvojka pro, proti, zdrželi se, schváleno, 25 pro, proti, zdrželi se, prověříme, prosím. Eh, momentálně tady máme ovšem plus eh, jako doporučení zpravodaje. Takže hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis H pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis, jed, kompromis I pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis J pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis L pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní eh, závěrečné hlasování elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování 41 pro 1 proti 2 se zdrželi. Takže eh, nyní legislativní usnesení, hlasování zahájeno. Stále ještě hlasujeme přebývá nám jeden z EPP. Děkuji, hlasovali všichni. Končíme hlasování, ano, končím hlasování a je to 39 pro, nikdo proti dva se zdrželi. Děkuji vám. A děkuji také stínovým zpravodajům. a děkuji také našim eh, pracovníkům a sekretariátu, kteří si to opravdu odpracovali. A teď myslím, eh, takže můžeme ke zprávě Marie Tyson o ACCIS. Tak nejdříve Tady máme blokové hlasování 143959 kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis A, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Strana 3, kompromis B, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní na stranu 15, velký skok. To se mi líbí. Eh, kompromis C pro, proti, zdrželi se, schváleno. Skok na stranu 18. A tady máme unblock až po tak tady odstraníme konsolidaci. Unblock. Kdo je pro? Proti? to je strana 18, to je konsolidovaný blok pozměňovacích eh, z, změn z, až po, na straně 25 to končí, nebo čili odstraňujeme konsolidaci. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto celý blok je zamítnut. Eh, chcete to prověřit? Tak, prověříme, dobře. Takže zahajuji hlasování, ano, je to důležité, klidně to můžeme prověřit, ať máme jistotu. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to zamítnuto 31 hlasem proti 12, kteří byli pro. A nyní jsme na straně 25 pozměňovací vrch. 105, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 147, 8 a 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 150 a 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 153, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto IMKO 13, pro, proti, zdrželi se, schváleno 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 155 pro, proti, zdrželi se, schváleno 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto čtrnáctka, to je IMKO čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 158 pro, proti, zdrželi se, prověříme, 158, prosím. Končí, to je zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno 24 hlasy proti 20. Tak. Sto padesát devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 160 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis D pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 189 pro, má, pardon, ne, ne tak nic to odpadá. Nyní 210 až 212 pro,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 proti, zdrželi se, zamítnuto 245 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 249 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 252 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 254 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 255 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 256 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme 256, páč tady nebylo moc rukou nahoře. Děkuji. Hlasovali všichni, končím hlasování, je to zamítnuto. 16 bylo pro, 28 proti. 257 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 258 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 260 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 262 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 263 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 264 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 266 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 267 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 268 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 270 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, zam, schváleno. Nyní IMKO 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 274 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 275, 6, 7 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 279 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 280 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 281 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 282 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 283 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, schváleno, 200, eh, 285 pro, proti, zdrželi se, schváleno, pardon, zamítnuto, kompromis E, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní Nyní 340, 41 a IMCO 23. Ty vlastně od odpovídají, odpadají, takže 369, 370, to jsou logistické, 373 pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno, ale prověříme. Tady je to eh, dost půl na půl. Hlasovali všichni 373, končím hlasováním. Schváleno 36 proti 4. Takže došlo ke změně. 379, 380, 381 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 390 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 24 imko pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno. 391 3, 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, IMKO 25 pro, proti, zdrželi se sváleno Mariem? Omlouvám se. Omlouvám se. 103 tot 408. Uh, daar heb ik een verkeerde stemaanwijzing gegeven. Uh. To jsou uh, 304 eh, a 308. Já myslím, eh, že jsem tam eh, dala špatnou indikaci. A protože toto jsou pozměňovací návrhy o delegovaných aktech, kde dáváme komisi mandát a ty pozměňovací návrhy znamenají, že parlament bude zahrnut úplně stejně. To znamená, že to nám dává zodpovědnost za všechny technické detaily. Já si myslím, že to není docela dobře protože já si myslím, že o tom máme meziinstitucionální dohodu. Já jsem vlastně proti, eh, nepodporuji to, ale ponechávám to na výboru. Jestliže tedy výbor si myslí, že to má být nějak jinak, tak prosím, ale já by byla hlasovat proti. mělo by tam být plus, mělo by tam být minus. 403 406. Takže to je 403 a 406 je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 407 až 8 pro, 407 a 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 409 a IMCO 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. 410 lingvistický, takže kompromis F pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále 100, pardon, 28. IMKO, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 421 pro, proti, zdrželi se schváleno. 425 pro, proti, zdrželi se schváleno sedmnáctka pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto jednička pro, proti, zdrželi se. Schváleno imko, ne, to odpadá. Dvacítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi se schváleno 27 pro, proti, zdrželi se schváleno 28 odpadá 29 pro, proti, zdrželi se schváleno 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, IMKO 3 pro, proti, proti, zdrželi se, schváleno a tady by něco mělo být bylo 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, dvojka pro, proti, zdrželi se, schváleno, jimko 4 pro, proti, pardon, to odpadá, 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno, čtyřka pro, proti, zdrželi se, prověříme čtyřku, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování, schváleno 26 pro, 18 bylo proti. IMKO 5 odpadá, naše pětka pro, proti, zdrželi se schváleno, stejně jako IMCO 6. Dále 52 pro, ne, to odpadá, 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 61 odpadá, 60, nyní 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto,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 proti, zdrželi se, schváleno. IMKO 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. IMKO 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, schváleno. 91 odpadá, IMCO 11 a 2, pro, proti zdrželi se schváleno. Prověříme. Marian? Já se omlouvám. E, na, máme tady chybu. 89 měla odpadnout, protože jsme odhlasovali kompromis F. 89 je revizní klauzule po třech letech, ale my už jsme odhlasovali, že to chceme po pěti letech. Takže 91 odpadla. Ano, to je pravda, ale my jsme hlasovali 11 a 89. Ne, to je v pořádku. Tak, ještě jednou. IMCO 11 a 89, ty jsou identické, takže prověříme, ano. Takže hlasujeme. Imko 11 a Oli Schmidt 89. Hlasovali všichni? Ještě někdo chce hlasovat? Tak uzavírám hlasování. Uzavřeno. Je to schváleno 30 hlasy proti 13. Kompromis H pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní Hlasujeme o celém upraveném textu, elektronicky samozřejmě. Přebývá nám jeden člen EPP, děkuji. A teďka už máme dva navíc. Děkuji. 35 pro, 7 proti, 1 se zdržel a nyní hlasujeme o legislativním usnesení elektronicky opět. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to také 35 pro 7 proti a jeden se zdržel. Blahopřejeme Marianu. Filip, yes. Yeah. Filip, paní předsedkyně, já jsem slíbil paní zpravodajce pozvání na večeři, jenom to říkám, aby to bylo transparentní, aby mě někdo nepozdříval z korupce. Eh, paní předsedkyně, já přijímám Filipovo pozvání, to je jedna věc. A druhá věc, chtěla bych poděkovat eh, všem kolegům eh, na tomto výboru za jejich podporu. Byla to komplikovaná záležitost, řada pozměňovacích návrhů výchozí pozice politických skupin se od sebe výrazně lišily, nicméně jsme spolu konzultovali, dosáhli jsme kompromisu a výsledek je teď na snadě. A já doufám, že to povzbudí komisi, aby na tom dále pracovala, protože eh, se o tom jedná ještě na pracovních skupinách rady, tam ještě zhoda eh, o tom nepanuje, ale potřebujeme tyto daňové věci vyřešit Každopádně ještě jednou děkuji všem kolegům. Byla to společná práce a dopadla výborně. Thank, you very much. And it was a large majority. Uh, ano, bylo to schváleno velkou většinou, takže myslím, že to rada vezme na vědomí. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. Dejte mi chvilku. Something we forgot to put in the very end. Oh, right. Okay. But, okay. But right, Liam. Liam, já bych pouze chtěl poděkovat eh, jménem naší politické skupiny SED, eh, Marian Tysen. Doufám, že mě poslouchá. Máme problém s tlumočením. Mně jde do uší něco, co rozhodně nezní jako angličtina. That's better. It's a bit faint, but I can turn up the volume. Okay? Možná, když si to zvýším hlasitost, se tomu budu rozumět. Liam, okay. Moi, je voulais juste remercier. Já jsem chtěl eh, poděkovat eh, Marian Tyson za eh, to, eh, jakým způsobem se tomu, toho zhostila, jak byla otevřena našim návrhům, protože to nebylo úplně evidentní, že se nám podaří dospět k tomuto kompromisu. Ten kompromis, schválený velkou většinou, myslím, že umožní parlamentu prosadit eh, své stanovisko potom i vůči radě. Takže ještě jednou děkuji, Marian. Okay, thank you very much. We're now moving on to omnibus. A teď se dostáváme k dalšímu bodu Omnibus 2. Je tady eh, jedna menší změna. Chybí tady ještě na konci, že budeme hlasovat o v tom textu na závěr jako o, o textu legislativního usnesení. To tam chybí, takže to jenom na to upozorně dopředu. Doufám, že budete potom vědět, jak máte hlasovat, když to tam není v našem seznamu. Pozměňovací návrh číslo 1, o tom se nehlasuje, to je technická věc. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. A pro, proti, zdrželi se, přijato. 26, pardon, 27 až 31 unblock pro proti zdrželi se přijato. 32 bylo staženo. 33 až 35 pardon, až 45 se mluvá paní předsedkyně. Unblock pro proti zdrželi se přijato. Kompromis B, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 315 pro, proti, zdrželi se, přijato. 383, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 403 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, 46 a 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C, pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 a 52. Pro, proti, zdrželi se. Přijato, kompromis D. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis E. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis F pro, proti, drželi se. Přijato, musím si dát brýle, protože jinak nevidím. 56 až 59, 58 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 335 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, kompromis G, pro, proti, zdrželi se. Přijato. 64 a 65 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijato. 68 pro, proti, zdrželi se přijato. 339 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se přijato. 340 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 70 pro, proti, zdrželi se přijato, 71 pro, proti, zdrželi se přijato, 72 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis I pro, proti, zdrželi se přijato, 3, 4, 2 pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky 3, 4, 2. Hlasovali všichni. Končím. 28 pro, 11 proti. Takže přijato. 73 až 74. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 343 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 3, 4, 5, o tom se nehlasuje, 76 pro, proti, zdrželi se. Přijato 3, 4, 7 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, kompromis J a K, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. A teď 78 až 80 na jednou jde pro, proti, zdrželi se přijato, 371 Takže budeme hlasovat 371 pro, proti, zdrželi se Ještě jednou, 371. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Není to jasné, takže ověříme elektronicky. voted. Hlasovali všichni. Končím. Zamítnuto. 375 pro, proti zdrželi se, zamítnuto, ale věříme to, protože nevidím dostatek zvednutých rukou. Hlasovali všichni. Končím. Zamítnuto. 18 pro 22 proti. 81 81 82 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Eh, přijato, pardon, 83. Tady je ústní pozměňovací návrh, jde pro, proti, držej se. Přijato. 86. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 372. Takže to odpadá. 373 pro 373 odpadá. 84, 85, kde pro? A 87, proti, drželi se přijato. 88 pro, proti, drželi se přijato. 89 pro, proti, drželi se Přijato. 90 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 91 až 97, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 377 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 98 až 109. Pro, proti, zdrželi se. Nedívala jsem se tady na levou stranu. Byli jste pro? Dobře, takže to bylo přijato. Tři sedm osm. pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. Tři sedm devět. Pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. Tři osmdesát. Ne pro? Proti zdrželi se. Zamítnuto. Tři osm jedna. Pro. Proti zdrželi se podle mě zamítnuto, ale ověříme to. Eh, hlasovali všichni. Končím. Zamítnuto. 15 pro 7 proti 3, 382. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis L. Je tady jeden ústní pozměňovací návrh, kde pro. Vidím, že se tady někdo mezi sebou baví, tak vás nechám domluvit. Takže kdo je pro? Proti? Drželi se. Já jsem zmatená, ale podle mě to bylo přijato. Teď kompromis M. Kompromis M, který také má ústní pozměňovací návrh. Ne. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď kompromis M bez ústního pozměňovacího návrh D pro? Proti zdrželi se, přijato. Sto tři pět až 105.2, kde pro, proti, drželi se přijato. A teď 147 jde pro, proti 407. 407 na stránce 23 jde pro, proti drželi se přijato. 153 až 157 eh, jde pro. 1, až 1, jde pro. Proti, drželi se.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 170, 172 až 176. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis P. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 179, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis Q, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 181, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 422 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis R, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 188 a 189. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. S, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 191 až 200. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis T. Pro, proti, zdrželi se přijato. 202 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis U, kde pro, proti, zdrželi se Přijato kompromis V, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 435, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 211 až 228 a 436, kde pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 2TV. Kde pro, proti, zdrželi se přijato. 230 až 236, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 437, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 237, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 238 až 255 jednou jde pro. Proti zdrželi se přijato. Kompromis X. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 263 až 270, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 271, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Jury odpadá. Kompromis Y. Pro a proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis Z, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 279, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 280, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AA, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AB, okamžik, takže kompromis AB, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 282, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 283, pro, proti, zdrželi se, přijato. 284, pro, proti, zdrželi se, přijato, 285, 2 pro, proti, zdrželi se, přijato, 472, pro, jsme u 472, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, takže 286 odpadá, 287 kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 288 pro, proti zdrželi se přijato. 289 pro, proti zdrželi se přijato. 290 pro, proti zdrželi se přijato. 291 pro, proti zdrželi se přijato. 292 pro, proti zdrželi se přijato. 2 pro, proti zdrželi se přijato. 293 pro, proti zdrželi se přijato. 3 pro, proti zdrželi se přijato. 294 odpadá, 295 odpadá, 4 bylo staženo, 296 pro, proti, zdrželi se, přijato. 297 a 298 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 os, pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Bylo přijato 269? Takže 300, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 9 pro, proti, drželi se přijato, 10 pro, proti, drželi se přijato, 11 pro, proti, drželi se přijato, 12 pro, proti, drželi se přijato, 13 eh, pro, proti, zdrželi se přijato, 301 pro, proti, zdrželi se přijato, 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 303 pro, proti, zdrželi se přijato, 15 pro. Tak to předtím odpadlo. 15 pro, pro proti. Drželi se přijato. 16 pardon, 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 306 pro, proti, zdrželi se. Není to úplně jasné, takže to ověříme elektronicky. Jeden CPP navíc, můžete se někdo vypnout. Hlasovali všichni 19 pro 22 proti, takže zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 307, kdo pro, proti, zdrželi se přijato 19 pro, proti, zdrželi se přijato 308 pro, proti, zdrželi se přijato 20 pro, proti, zdrželi se přijato 309 pro, proti, zdrželi se přijato 310 pro, proti, ještě jedno 310 kde pro, proti, ověříme elektronicky. 310. 310. Hang on, got a Panuje tady zmatek, říká paní předsedkyně. 310, the rapporteur's list that I've got says against. We against. Madame, madame Paní předsedkyně, já mám otázku. Chtěl bych vědět, eh, o jakém textu se teď bavíme. Pokud je to 309, tak EPP je pro. Pokud hlasujeme o 310, tak EPP je proti. Takže o čem teď hlasujeme? Může mi to někdo říct? Tak já to vyjasním. Hlasujeme o návrhu 310 v eh, hlasovacím seznamu je od zpravodaje mínus a máme tady jednou z EPP navíc, takže prosím, kdyby se jeden z EPP mohl odpojit. Hlasovali jste všichni, hlasování končí a je to zamítnuto. Třista jedenáct. Pro, proti, drželi se podle mě zamítnuto, ale ověříme. Možná, že to zamítnuto úplně nebylo. Hlasovali všichni. Končím. 24 pro, 18 proti, takže přijato. A teď 312. Kdo pro? Proti, zdrželi se. Přijato. To je jasně přijato. Teď ústní pozměňovací návrh k 28. Kdo pro? Proti? Drželi se. Přijato. 29. Pro? Proti? Drželi se. Přijato. 22. 313. Ne pro? Proti? Drželi se. Přijato. 23. Pro? Proti? Zdrželi se přijato a 24 jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď se bude hlasovat o celém textu, elektronicky prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 38 pro, 5 proti. Nikdo se nezdržel. A teď hlasujeme o legislativním usnesení. Můžete hlasovat. Zase tady máme jedno CPP e navíc, prosím. Děkuji. Končím hlasování. 37 pro, 5 proti, takže nikdo se nestržel a počkejte, ještě vám k tomu něco řeknu. Děkuji vám všem, blahopřeji eh, panu zpravodaji. Podle mě to bylo obtížné hlasování. Prosím vás o klid ještě musíme něco eh, dojednat. Dávám slovo panu zpravodaji, paní předsedky. Velice stručně, rád bych vám, rád bych poděkoval všem stínovým zpravodajům. Bylo to skutečně velice náročná a zpráva, která pro nás byla výzvou, byla to technická zpráva a já se domnívám, že se nám spolu velice dobře spolupracovalo a výsledek jako takový mě samozřejmě nesmírně těší. Srdečné díky všem zpravodajům, stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Děkuji vám. Ještě ale nejsme úplně u konce. Sven se hlásí o slovo a potom eh, bych se, eh, potom já budu muset ještě jednou dát slovo zpravodaj. Vážení eh, kolegové, já bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a většině za přijetí a za velmi dobrou spolupráci. Myslím, že velká většina kompromisních návrhů byla schválena jednomyslně. Nicméně, v celém tom procesu došlo k něčemu, čehož já jsem ještě nikdy nebyl svědkem na tomto výboru. Nejprve eh, byla většina stínových zpravodajů pro velmi rezolutní stanovisko, většiny věc, například u těch bonusů a dalších. To se ale potom eh, radikálně změnilo a to přes vědecké, vědecká stanoviska na workshopu. Dostali jsme k tomu hodně informací. Přidali jsme další rizika solventnosti eh, pojišťovatelů z toho důvodu jsme to nemohli nakonec podpořit. A dále bych chtěl říci, že bylo velmi nezvyklé, že texty kompromisu eh, byly předávány zástupcům pojišťoven. A to během celého vyjednávacího procesu. Myslím, že bychom to měli brát vážně. Je to nezvykle, že dochází k takovým náhlým změnám eh, stanovisek a že se to tak konzultuje s tiskem kolikrát ty texty měl tisk předtím, než ho měli v rukou stínoví zpravodajové. Tím rozhodně nechci obvinovat pana zpravodaje, ten se k nám vždycky choval velmi korektně, ale v celém tomto procesu eh, došlo k událostem, které by koordinátoři měli probrat. A já doufám, že ta krize se ještě tak nezhorší, aby to vedlo k dodatečným Eh, nákladům pro daňové poplatníky, protože se tady trochu oslabily pojistky v režimu solventnosti. Myslím si, že si to bude vyžadovat, abychom, dále se k tomu, abychom se tím dále zabývali. Teď Peter eh, požádal o slovo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaj za úžasnou práci, za to, že se mu podařilo eh, z toho vytvořit velmi vyvážený, vyvážený a rozumný balíček, se kterým potom mohli nakonec všichni souhlasit. Když se podíváme na komplikace eh, původního eh, textu, které, který byl potom právně posouzen, potom se stala ta politicky ožahavá záležitost, bylo to obalancování na laně, pan zpravodaj to zvládl velmi dobře. Já už eh, jsem tady v parlamentu asi 20 let a vím, že dochází k různým věcem, ale jsme demokratickým orgánem, je běžné, že se tyto věci analyzují. Ten eh, původní návrh neobsahoval tu váženost, kterou má teď. A co se týče těch vědeckých stanovisek o zárukách, myslím, že jsme nedostali všechny informace, které jsme potřebovali, ale nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo a získali jsme podporu eh, k těm kompromisům, takže ještě jednou děkuji všem, kteří se na tom podíleli. Měli bychom mít na paměti, že když se někdy věci, návrhy vrátí do politických skupin, tak se mohou změnit. A někdy se jenom těžko předpokládá, jak se to, nebo předvídá, jak se to vyvine. Hlasovali jsme, eh, eh, většina, která to schválila, byla velká a já se ještě ptám pana zpravodaje, jestli je připraven se podílet na trialogu s tím, že by došlo k dohodě potenciálně v prvním čtení a potom bude eh, mandát představovat tato skládná zpráva a bude vytvořen obvyklý vyjednávací tým, tedy zpravodaj, předsedkyně a stínový zpravodajové, ale dávám slovo panu zpravodaji, aby se k tomu vyjádřil. Ja, herzlichen eh, Frau... Srdečně děkuji, paní předsedající. Rád bych poprosil abychom se možná bezodkladně vstoupili do trialogu s radou a komisí a abychom příslušným způsobem se pokusili toto, celou tuto proceduru ukončit co nejdříve. Děkuji. Okay, thank you <coughs> very much. I can confirm. Děkuji, já mohu potvrdit eh, provizorně, že by 11. dubna mělo být první zasedání toho trialogu. Potom ještě eh, následující eh, oznámení po hlasování 28. února o eh, vydávání euromincí. Spravodaj vyjádřil ochotu vstoupit do jednání o dosažení dohody v prvním čtení a zase podle našich obvyklých pravidel bude ta jeho zpráva man, vědná, pardon, mandátem pro jednání a bude sestaven obvyklý vyjednávací tým. A ještě na závěr bych chtěla všem připomenout, abyste se vrátili ve tři hodiny, protože má pro mě mnou výměna, proběhnout výměna názorů s komisařem Barnierem. Děkuji vám za účast, ale ještě Jean-Paul eh, chce slovo. Já se chci také eh, vyjádřit eh, k tomu, jak probíhalo jednání našeho výboru Musíme si uvědomit, že mandát pro jednání je zpráva a trialog rozhodně není příležitosti ke spochybňování toho, co náš výbor již schválil, nebo pro prosazování minoritních postojů. Říkám to proto, že vím, že to někdy eh, zbrzdilo jednání u jiných bodů a byl bych velmi rád, kdyby paní předsedkyně dohledla na to, aby tento mandát byl dodržen a samozřejmě o tom nemám žádné pochybnosti v tomto případě, protože to byla její zpráva. Thank you, Astrid. You are... Astrid. Naprosto souhlasím. O čem jsme souhlasili. Pouze jsem chtěla říci, že nerozumím tomu vzrušení pana Kigla, protože tomu říct, že on s socialisty a liberálemi za mými rády dělal komise, co by zpravodaj. Tedy domnívám se, že to rozhořčení není v tuto chvíli na místě. Děkuji. Sometimes democracy can be pain. Někdy může demokracie trochu bolet, ale nic jiného nemáme. Děkuji vám a ve tři hodiny se tady znovu sejdeme.